Eh, eh, revoluční eh, práva ta měla mít, by mít prioritu. A za čtvrté, Měli bychom, neměli bychom zapomínat eh, na otázky zdravotní a eh, otázky ochrany životního prostředí. Jenom tak se můžeme postarat o to, že naše planeta eh, ještě zažije budoucnost. A doufám, že to najdeme také v návrhu. Tak, aby tady vzniklo spravedlivější partnerství, které mm, bude společnou s výzvou a tak bude bojovat proti chudobě a nerovnosti. Děkuji. Paní poslankyně, pan Alex Agius Saliba má slovo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Svět se velmi změnil od té doby, kdy Cotonou Agreement, dohoda z Cotonou byla přijata před více než 20 lety. Proto tedy eh, potřebujeme novou dohodu, která bude náležitě odrážet naše ambice a bude postavena na politickém konsensu bude také zohledňovat klíčové priority, jako je demokracie, lidská práva, hospodářský růst, boj se změnami klimatu, eradikace chudoby, míru, bez, mír, bezpečnost, migrace nebo mobilita. Zároveň bych chtěl zdůraznit to, že je potřeba posílit parlamentní dimenzi budoucí dohody, čím se zajistí demokratická odpovědnost na všech úrovních. Je tedy nezbytné, aby společné parlamentní schromáždění mezi EU a AKT se setkávalo dvakrát ročně formou e, úplného plenárního zasedání a kromě toho ještě v jednotlivých regionech. Je zřejmé, že vstupujeme do nové éry vztahů se státy oblasti AKT, což by mělo umožnit další rozvoj vztahu mezi naším kontinentem a Afrikou. Děkuji, slovo má Julie Ward na jednu minutu. Děkuji. Dohoda o partnerství mezi EU a AKT, známá jako dohoda z Kotonu, eh, byla podepsána v červnu 2000 a vyprší v únoru 2020. Vyjednávání o následující dohodě stále probíhají a musíme si připomenout, proč je toto partnerství tak důležité. Posílilo politický dialog, posílilo vztahy mezi námi a státy AKT na rámci, který prosazuje lidská práva, demokracii a právní stát. Umožnila se tím diskuse o důležitých tématech, jako je svoboda či diskriminace na základě sexuální orientace nebo příslušnosti k jednotlivým pohlavím. Stejně tak se prosazují témata jako eh, sociální odpovědnost společností. My musíme posílit a aktualizovat vztahy mezi EU a AKT. Rovněž musíme posílit parlamentní rozměr této budoucí dohody, abychom zajistili demokratickou odpovědnost na všech úrovních a abychom podpořili legitimitu a viditelnost tohoto partnerství. Také musíme eh, posílit zapojení občanské společnosti a rovněž zohlednit cíle agendy 2030 a cíle udržitelného rozvoje. EU a AKT představuje silný globální hlas a my musíme společně sdílet naše výzvy a nová dohoda by to měla jednoznačně odrážet. Děkuji mnohokrát paní poslankyni. Do sekce Catch DI máme dva přihlášené a já tímto dávám slovo panu poslanci Juando Fernando López Aguilarovi. Děkuji vám, pane komisaři, já vás vítám a chci vám vyslovit uznání za vaši práci a za to, jak jste se snažil vyjednávat dohodu EU s AKT a jak jste se také snažil zohlednit naše požadavky po větší a silnější parlamentní kontrole, protože to je příležitost k horizontálnímu přístupu, jak zvýšit také pomoc, humanitární pomoc a nemůžeme prostě tady používat nástroj týkající se kontroly migrace. Ne, musíme chránit lidská práva, právní stát, integraci, inkluzi, boj proti všem formám násilí, zvýšení podílu žen v Africe, v Latinské Americe, všude. To je gigantický úkol. Afrika je důležitým partnerem komise paní von der Leyen doufejme završí úspěšně tato vyjednávání, ale doufejme, že tam skutečně posílí roli parlamentu. Irena Jovene. Děkuji. Paní Irena Jevena má slovo na minutu. Děkuji. Děkuji. Eh, smíšené parlamentní schrobáždění v Kigali Eh, toho jsem se účastnila a věděla jsem, eh, co vlastně tato dohoda partnerství znamená eh, země v nejrůznějších kontinentech nemohou zlepšit podmínky v nejrůznějších oblastech, jako klimatické změny, rovnost, ochrana životního prostředí. A Eh, tady eh, máme sročnění s dokumentem, který ovlivní budoucí spolupráci mezi zeměmi AKT a zeměmi EU. A proto je velice důležité, aby poslanci eh, byli důležitými hráči při provádění této dohody. A teď musíme zlepšit současnou dohodu a mm, hledat řešení, tak abychom měli rovné postavení všech zemí AKT a zemí EU. Musíme posílit roli občanské společnosti. Společně budeme moci eh, mít společ, úspěšné společnosti, úspěšné země. Děkuji. A teď eh, za komisi pan Mimica má slovo. Pane komisaři. Ano, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, paní ministrině. Od oficiálního zahájení jednání 28. září minulého roku z Evropská unie a země AKT udělali velký pokrok při vzniku budoucího partnerství. Za Evropskou unii jsme jednali, bylo to pro mě velkou, velkým privilegiem a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dostatečného pokroku v relativně krátkém čase. Eh, můj následník eh, Jutton Leinen eh, bude mít takovou pevnou základnu, na které bude moci úspěšně uzavřít jednání. Jsem optimista v tom, že mm, vyjednané části, části, které ještě nejsou úplně eh, dojednané, eh, eh, budou moci zohlednit i některé rozdíly v našich postojích. A zohlední se také části dohody, které stále jsou ještě otevřené, kterým se musíme věnovat. Ale nejsou to problémy, které by byly nepřekonatelné, které by měly ohrožit, ohrozit konečný souhlas s návrhem textu dohody o partnerství po Kotonu. Eh, tento vyjednávací proces, mm, eh, tady jde hodně o eh, čas, který je zapotřebí k tomu, abychom ji uzavřeli, než spíše, že by tady nebyl dostatek politické vůle jednotlivých stran, které si přejí, aby tato dohoda byla uzavřena. Podpora a angažovanost parlamentu v rámci celého toho procesu jsou na nejvíc důležité. Mm, a jsem si i nadále jistý, že parlament bude pokračovat ve své práci a bude chtít zajistit eh, silnou parlamentní eh, dimenzi a eh, přispěje svým dílem k tomu, že Evropská unie bude neustále obhajovat své vlastní hodnoty v našem partnerství se zeměmi AKT. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři a teď za radu. Typo Reinen, máte slovo, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Eh, Post Kotonu je velmi důležitá záležitost pro radu. O tom bych vás chtěla ujistit. Zároveň chci využít tuto příležitost, chci poděkovat panu komisaři Mimikovi za jeho velké nasazení v této práci. Evropská unie vítá závazek afrických, karibských a tichomořských států připojit se k agendě 2030 a pařížské dohodě o klimatických změnách a také partnerství ve snaze reagovat na měnící se globální kontext, na nové výzvy a také na řadu příležitostí, které tímto vznikají. Myslíme si, že Agenda 2030 a Pařížská dohoda by měly na pomoci dosažení dohody i u nejobtížnějších témat. Naše finské předsednictví i nadále bude věnovat mimořádnou pozornost probíhajícím jednáním a budeme se snažit zajistit, aby Rada přispěla k pokroku v této důležité věci. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za vaše cené a podnětné připomínky. Děkuji mnohokrát paní ministrině. Tímto končím naši rozpravu. Ještě tady mám jedno usnesení, tedy respektive o usnesení budeme hlasovat zítra, tímto končíme a plenární zasedání bude pokračovat zítra 28. listopadu od 9 do 12.30 a následně od 15 hodin. Pořad jednání naleznete na webových stránkách parlamentu. Tímto končím dnešní zasedání a přeji všem dobrou noc. Děkuji.